podmínek pro nastartování opětovné nastartování ekonomiky. A má to své důsledky v rozpočtu. Nemá to důsledky, co se týče prostředků na závazky, ale týká se to kalendáře splátek. Jedná se tedy o urychlení plynutí prostředků z fondu směrem k Řecku, eh, zejména těch 5%, které byly zadrženy prostřednictvím strukturálních fondů a ty by měly být vyřízeny bez prodlení. Potom v rámci toho, čemu se říká spolufinancování, bude to tedy velké spolufinancování, protože účast Evropské unie bude 100% což tedy není vlastně kofinancování, spolufinancování, ale je to výlučné financování Evropskou unii. A pak, co se týče programu a závazku, eh, bude, jde o to, co nejrychleji eh, dá k dispozici mm, prostřed, před běžné prostředky na financování. Dnes ráno příslušný výbor rozhodl v souvislosti článkem 50 předložit zjednodušenou proceduru eh, proto, aby nedošlo k žádnému prodlení v rozhodování a eh, v hlasování v parlamentu. Eh, my jsme svolali schůzi koordinátorů k této otázce dnes ráno a dospěli jsme k tomu, že nebudeme předkládat stanovisko, ale že napíšeme pouhý dopis, který podepíše váš předseda a budeme žádat v tomto dopise komisi určitý počet upřesnění, zejména co se týče pladeb. Měli jsme eh, třístrané jednání na jaře, týkající se financování a spožďování pladeb a došlo k tomu, že eh, byl pozměněn kalendář a my tedy vyžadujeme, aby eh, došlo k eh, vyřešení této otázky. Kdo je mezi námi? Příslušný pracovník možná, že by nám mohl říci, jak vypadají zásadní rozhodnutí, eh, která komise učinila. Máte slovo, pane řediteli. Merci, monsieur le président. Donc, euh... Děkuji vám, pane předsedo. Připomínám tedy, že 17. července komise předložila pozměňovací návrh Dovolíte-li, budu hovořit v angličtině. Ano, protože jsem si to připravil v angličtině. Takže 17. července předložila komise parlamentu návrh, eh, aby došlo na změnu tzv. nařízení o společných ustanoveních, které se týkají čerpání evropských eh, strukturálních fondů. Eh, víme, že Řecko čelí velkým problémům s likviditou, to všichni, všichni znáte dramatickou situaci, která je v Řecku. Takže co znamenají tyto návrhy na změnu? Tyto návrhy se týkají nového eh, programu, nového období 2014 až 2020, ale týkají se vlastně i toho bývalého programovacího období 2007 až 2014. Co se týče těch nových programů, tak tam se navrhuje, aby došlo k navýšení předfinancovací míry, eh, která se vypočítávala z celkové částky, která byla, předlo, která byla přidělena Řecku na sedmileté období. 14,6 miliard eur tedy tato částka. Takže návrhem bylo navýšit předfinancování o 7 procentních bodů. To má dopady na tu část, která byla použita k předfinancování která by se jinak vyučila v jiném eh, tom programovacím období. No a ta celková míra toho předfinancování činí zhruba 1 miliardu eur. Polovina bude na rok 2015 a ta druhá polovina na rok 2016. Takže ta miliarda se takto rozloží na dvě části. Další věc. Je zde také ustanovení, těch eh, navrhovaných změnách, které má eh, urychlit provádění a čerpání. Myšlenkou je to, aby zde byla silné pobídky k investování a k tomu, aby se řecká ekonomika rychle vrátila zpátky k růstu a aby se také vytvářela pracovní místa. Jedná se o to, že toto předfinancování musí být eh, podloženo žádostmi, které musí komise obdržet do konce roku 2016. Eh, ty, pokud by, eh, jinak by tam vlastně nemohlo dojít k, tomu, k té mobilizaci, k tomu uvolnění těch prostředků. Takže cílem je spíše jak si pobídnout rychlost, aby tedy ty žádosti byly podávány rychle, aby finance mohly rychle plynout do řecké ekonomiky. Ehm, co se, také jsou tam tedy dva návrhy, které se týkají toho uplynulého programovacího období. Ten první návrh se týká rychlého uvolnění prostředků už vlastně od roku 2015 má se uvolnit posledních 5 které je zapotřebí ještě doplatit. Týká se to tedy těch žádostí o proplacení za období 2007 až 2013. Podle stávajících pravidel je to tak, že těch posledních 5 které se vypočítaly za, těch, za tu sedmiletou období, se vyplatí až po té, co jsou ty programy ukončeny. Eh, je zapotřebí učinit různé kroky, je také zapotřebí předložit ty, všechny ty programy dokončit a tak dále. To znamená, nakonec vlastně by to nebylo dříve než v roce 2017. Zde tento návrh navrhuje určitou výjimku a aby těch 5% bylo možné vyplatit již od eh, roku 2015. Rozpočítalo by se to vlastně na, bylo by to tedy Mm, za celé té období 2007 až 2013. To je ten první návrh změny. Druhý návrh změny už zde byl zmíněn panem předsedou. Jedná se o to, že financování projektů může být vlastně mm, plně financováno evropskými fondy. To znamená, že ta míra spolufinancování by mohla činit 100 Dopad těchto dvou návrhů změn, které se týkají jak toho, toho období 2007 až 2013, vyčinil další miliardu předfinancovaných prostředků. K tomu uvolnění by došlo v roce 2015 nebo 2016 a bylo by to tedy dříve, než jak se očekávalo. ta polovina prostředků už by měla mít dopad v, roce, eh, v tom rozpočtu na rok 2015 a ta druhá polovina by se potom projevila v rozpočtu na rok 2016. Když se podíváme na oba návrhy společně, tak to znamená, že celkově v tom předfinancování se to navýší o, jedno, o 1 milion prostředků na platby, to se projeví v roce 2015 a ta druhá část se projeví v roce 2016. Otázkou zůstává, zda eh, to vlastně všechno můžeme učinit v rámci schválených prostředků eh, na rok 2015 a zda to vlastně je i v souladu s tím rozpočtem, s tím návrhem na rozpočet na rok 2016. Když jsme vypočítávali odhady na prostředky na platby, tak eh, podle prognóz je to tak, že, pardon, tedy ty, ty odhady měly um, členské státy zaslat komisi do konce července. Tam vlastně byly odhady eh, na, eh, na ten příští rok i na ten další rok. Zatím jsme ještě nedostali všechny ty odhady. Ještě nám chybí informace asi o 15% té, těch částek. Nicméně na rok 2015 ty kde tedy ta prognóza by měla být už přesnější, protože členské státy už mají přesnější informace a zasílají přesnější prognózy o tom, jaké žádosti o proplacení zřejmě pošlou, tedy ještě během roku 2015, tak tam se ukazuje, že existují určitá spoždění v některých nových programech. Žádosti o proplacení ze strany členských států jsou tedy méně četnější, než jak se předpokládalo v lednu. My jsme eh, vyhodnotili tyto byť neúplné informace a došli jsme k závěru, že budeme potřebovat v roce 2015 ještě jednu miliardu navíc. Takže to vypadá, že v roce 2015 není, není nutné navyšovat prostředky na platby. V roce 2000, co se týče roku 2016, tak tam zatím si vůbec ještě nemůžeme být jistí, protože míra přesnosti prognóz členských států na ten další rok je nižší než pro ten rok, který právě probíhá. Většinou je to tak, že je tam nějakých 11 rozdílu nebo nějaké odchylky takže to jsou pouze takové orientační, máme zatím tedy pouze k dispozici spíše orientační údaje, musíme to všechno brát s velkou rezervou. Hmm, takže na ten, pokud by tam došlo k určitému snížení v tom roku 2016, tak se nám zdá, že tu další jednu miliardu bychom také vlastně tam někde dokázali jaksi najít. To znamená, že v této fázi to nevypadá tak, že by bylo zapotřebí navýšit míru prostředků na platby. Zároveň to nějak nepodkopává ten dohodnutý platební plán. Tyto návrhy na změnu stále by byly ještě v souladu i s těmi eh, příslušnými dohodami, to znamená, byla tam ta dohoda, aby se doplatily ty nevyplacené faktury z minulosti ve výši 20 milionů do konce tohoto roku. A to, je, to je tedy určitá orientační informace, kterou vám mohu podat v této fázi. Rád zodpovím případné konkrétnější dotazy, pokud je zapotřebí. Děkuji. Děkuji vám, pane Frezáre, za toto přesně dobrá zpráva, že to nebude mít dopad na mm, plánování pladeb, ale špatná zpráva je, že závazky se e, přesouvají a v okamžiku, kdy Evropská unie chce e, povzbuzovat investice, tak tady je přece jenom určitý rozpor. Eh, kdo se k tomu chce vyjádřit? Vy, prosím. Ano, děkuji vám, pane předsedo, drazí kolegové. Dohoda s Řeckem je tak významná, eh, že eh, můžeme souhlasit v zásadě, ale potřebujeme určitá upřesnění. Máte pravdu ve vašem dopise, když poukazujete na to, že tato upřesnění jsou nezbytná. Bude to mít důsledky na prostředky na platby, které už teď jsou v potížích a tudíž Rada by měla dát něco víc na prostředky na platby. No, doufejme, že by se že by to mohlo do budoucnosti zlepšit řízení prostředků ze strukturálního fondu, aby to postupovalo rychleji, protože víte, že největší potíž eh, čerpání strukturálních fondů je spožďování pladeb. Možná, že tato zkušenost by mohla posloužit eh, k urychlení transferu pro řízení evropských fondů. Možná tedy, že by to mohlo být něco, co byste mohli ještě zdůraznit ve vašem dopise. Já to považuji za nesmírně důležité. Ale říkám, má to ty negativní důsledky, na které jste ale může to mít také ty pozitivní důsledky. Eh, je jedno, jestli budete struční nebo ne, protože musíme stejně skončit v 18.00 hodin. Pan Fernádeš? Děkuji, pane předsedo, já budu stručný. Já samozřejmě vítám tuto dohodu, které bylo dosaženo. Jednak je tam tedy ten návrh, aby tam bylo to předfinancování a ten druhý návrh se týká 100% míry spolufinancování na to první, na to druhé období. Hovoří se tedy zde zhruba o dvou miliardách eur. Některé eh, mají být ve firmě předfinancování a to eh, také je tedy důležité, aby Řecko provádělo ty projekty a doufám, že Řecko bude dostatečně stabilní na to, aby dokázalo opravdu plně využít um, čerpání těchto prostředků, aby mohlo provádět ty projekty. Eh, zásadní je podmíněnost, také zde vybízíme země, aby využívaly ty prostředky, které mají k dispozici. A pokud ty prostředky nebudou vyčerpány, tak vlastně oni přijdou. Je to trošku divná podmíněnost, protože nikdo nedovede přesně říct, jak to bude v roce 2016. Nicméně při tom rozpočtovém procesu vždy vycházíme z určitých prognóz. Musíme se také zamyslet nad tím, jaké to bude mít dopady a je také důležité zamyslet se nad tím, jakým, jaké strategie přijmout k tomu, aby tato opatření neměla záporný dopad. Je důležité, abyste nebyla taková ta politika eh, okrást Petra, abychom zaplatili Pavlovi. Nemůžeme mm, jaksi záplatovat tu situaci, eh, hasit jeden požár a dovolit to, aby zase vznikaly problémy na jiné straně. Je to taková hra s penězi. E, někde na jedné straně se škrtne a na druhou stranu se ty peníze zase přidají, ale mě to trošku připomíná i to, jak jsme vlastně hovořili o tom financování e, programu EFSI když v evropské v té evropské pokladnici vezmete jedno euro z jednoho programu a dáte ho na druhý program, tak nevzniknou dvě eura, pouze se to vlastně přenese. Nevzniká zde žádný multiplikační efekt. Neměli bychom vytvořit určitý nárazník, určitou takovou nárazníkovou zónu, určitou rezervu, aby nedocházelo k negativním dopadům těchto opatření. Nevíme, jak, eh, kolik vlastně členské státy budou žádat eh, na své operační programy. Víme, že na rok 2015 tam ještě zbývá stále 20 milionů těch neuhrazených faktur, pardon, tedy v té, v té výši, faktury ve výši 20 milionů eur. Mm, pak se také musíme podívat i na to, jak to bude s těmi fakturami, které bude zaplatit za období 2014 a 2020. Zajímal by mě názor Evropské komise na to. Jak zlepšit takovéto předběžné plánování, abychom Eh, aby, aby nedošlo k tomu, že určitá solidarita nakonec ale vlastně bude negativní pro ostatní programy třeba v jiných zemích. Děkuji. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji eh, také zástupci komise za podrobné informace a zejména také za administrativně technická vysvětlení. Na jedné straně se rád připojím eh, ke svému kolegovi Fernadešovi. Jednali se otázku, že musíme dávat pozor na to, abychom tady neměli žádné posouvací na draží, že tady budeme nějaké zprávy, které se budou posouvat jednou tam, jednou tam. Ne, musí to jít jenom jednou. Eh, já považuji za nešťastné, že podléháme stále více pokušení nejmenovat, nepojmenovávat věci jasnými jmény. Tak, jak se hovoří o negativním růstu, čemuž se dříve říkalo snižování, tak teď hovoříme o spolufinancování 100%. No to přece není nic jiného, než financování ze strany Evropské unie, ale v tom případě se to má také tak pojmenovat. To je přeci uh, jasná informace, kterou si evropští občané zasloužili. Co do programu, mm, tady opět podléháme pokušení, že nesprávnou medicínu, kterou jsme podávali a proto neměla odpovídající působení, protože to byla nesprávná léčba, chceme pouze zvýšit dávky. Mm, no proč to říkám? Protože přece víme, že v Řecku máme veliký problém Eh, v administrativních strukturách, které tam panují. A tato problematika přece se nezlepší tím, že teď prostě řekneme, že bychom měli navýšit prostředky pro Řecko. To rozhodně nezlepší jejich eh, administrativu. A to bylo příčinou proto, že Řecko doposud nebylo schopno eh, plně prostředky využít a vyčerpat. To znamená, měli bychom se skutečně střežit toho, abychom tady říkali, že vytvoříme program a vy mm, dáme k dispozici prostředky. Já myslím, že potřebujeme strukturální koncepci pro opravdovou pomoc Řecku a byl bych velice vděčný, kdybychom tady k tomu mohli na pomoci. Děkuji. Merci. Děkuji. Eh... Evropský parlament by měl dostat informace týkající se eh, popsování toho, zda tedy tyto závazky vůči Řecku nejsou jenom proklamací, ale zda dochází k jejich naplňování. Děkuji vám, pane předsedo eh, co se týče pozměňování čerpání strukturálních fondů pro pomoci Řecku a to stoprocentní spolufinancování, no eh, to mně eh, přijde tedy opravdu fraška. Hm, když se podíváme na rok dva, na, na že to má na roky 2014 a 2019 má to být neutrální, neutrální ale 2015-2016 to OK, ale nechápu, jak se může odhadovat, že tato miliarda, která má být navíc v platbách, když už máme 20 eh, miliard nesplacených. Mm, eh, sice jsme trochu snížili tlak v tomto parlamentu týkající se problematiky plade, protože jsme chtěli také dát prioritu diskusi o politických eh, prioritách, ale ten problém nezmizel a když se teď změní pravidla, tak my zase e, přidáme, na, e, přilejeme oheň, e, pardon, přilejeme olej do ohně v nevyřešenému problému pladeb. Já nevím, Měli bychom snad nastolit opět ten problém neproplacených faktur a žádat, aby se navýšila úroveň pladeb na rok 2015 a ubrat trošku ten tlak na rok 2016, abychom mohli splnit cíle, které jsme si dali, čili platit faktury a zároveň hovořit nebo zabudovat do rozpočtu 2016 politické priority. Děkuji mnohokrát, prosím. Děkuji paní Vana. Děkuji, pane předsedo. Já za frakci zelených bych chtěla říci, že my velice vítáme tento balíček a to i ten zjednodušený postup. Dnes proběhla eh, obsáhlá debata v regionálním výboru. Eh, někteří eh, kolegové jsou tady. Komisařka Krecu představila tento balíček a podle mého názoru dobře zdůrazňuje důležitost Eh, investic, které není radno podceňovat. Musíme se opravdu postarat o to, aby strukturální fondy eh, tvořily velkou část veřejných investic do Řecka. A eh, jak už říkala má předřečnice, tak administrativní struktury v Řecku tvoří právě velkou část prostředků v tomto balíčku. To je část, která míří na technickou podporu která je také mimořádně důležitá. Takže já si myslím, že jakožto poslanci a poslankyně tady máme odpovědnost za to, abychom jednali rychle v rámci zjednodušeného postupu. Já velice vítám to, že také má vzniknout dopis s objasněním toho, eh, toho postupu, a vy, který bude vyjadřovat také naše obavy a bude hovořit o našich závazcích. Každopádně děkuji za to velice rychlé a rozhodné jednání, což je také důležitý signál, měl by být důležitý signál pro nadcházející debaty v Radě. Pan děkuji, Maňka. pan Maňka. Děkuji, pan předseda. Děkuji, pane předsedo. Plán komise v oblasti plateb, který jsme rovněž my podpořili, říkal, že v roce 2015 pokryjeme všechny očekávané platby přes provádění nových programů, plus, že také uhradíme staré závazky takovým způsobem, že na, konci roku 2015 zůstane pouze 20 miliard neuhrazených faktur. Chci se zeptat, to, že se provádění, to, že provádění je ve spoždění, to přece není dobrá zpráva, tak chci se zeptat na to, že tím, že dochází ke spoždění a že nebudou e, vyčerpané platební prostředky, tak eh, bude možné třeba ty prostředky použít na to, abychom ty staré faktury eh, zaplatili dříve? A mohlo by to tedy být i v tom roce 2016. Děkuji. Monsieur. Děkuji vám. Prosím další. Monsieur le président, euh, merci. Pane předsedo, děkuji vám. Paní Venanuš, to řekla, my jsme dnes ráno měli zasedání výboru REGI a také jsme měli schůzi koordinátorů a zdůraznili jsme několik bodů. Za prvé se domnívám, že je třeba přivítat eh, reakci komise a návrh tohoto nařízení, protože jsme konfrontováni s problémem času a jsem velice rád, že parlamentní výbory Evropského parlamentu byly zahrnuty do tohoto postupu, zjednodušeného postupu, protože problém času Pakliže by tento balíček nebyl eh, schválen co nejrychleji, by se to projevilo v nekoherentnosti likvidity, kterou je zapotřebí a na závěr eh, by to znemožnilo nastartování určitých programů, eh, které musí být realizovány a také už jste upozornili na celou řadu Eh, projektů, které čekají na platby, které jim byly přislíbeny. Tady byla již celá řada poznámek ze strany kolegů a na to bych chtěl zareagovat. Ano, máme tady určitý počet eh, problémů, ale to se netýká jenom Řecka. Tyto problémy se týkají celého souboru evropských regionů, když se podíváte na otázku čerpání fondu. V současné době Řecko, řecké regiony nejsou součástí regionu, eh, které více či méně dobře čerpají prostředky. To je velký problém. Pravdou je, že pro celý soubor evropských regionů máme velkou potřebu zjednodušení, velkou potřebu Eh, zjednodušeně skoncování s tou nábobtnalou byrokracií, která zvyšuje zátěž a práci těch, kteří chtějí eh, programy realizovat. A komise se zmínila též o této nutnosti. A poslední bod, eh, na které, který bych rád zdůraznil, a že ten návrh nařízení je neutrální z rozpočtového hlediska, to znamená, že nevytváří dodatečné výdaje. Děkuji vám. A poslední řečník tomuto tématu, pan Sany. Eh, no, děkuji, pane předsedo, já budu stručný rovněž. já si na rozdíl od mých ostatních kolegů nemyslím, že to je tak dobrá myšlenka a mám proto dva hlavní důvody. První důvod je politický. Domnívám se, že komise a obecně evropské orgány v podstatě sami způsobily katastrofu v Řecku tím třetím záchranným balíčkem, protože vlastně eh, zaprvé teď, teď vlastně po té, co ty dva záchranné balíčky ztroskotaly, tak ten třetí také zřejmě nebude fungovat, protože nedokáže řešit skutečné problémy, které má Řecko. Z toho důvodu se domnívám, že toto všechno je pouze na jakousi veřejnou objednávku, je to zkrátka jenom, abychom jako jaksi něco udělali, abychom tam nalili peníze, ale v realitě se nic nezmění. Myslím si, že Řecko, čení, eh, če, Řecko čelí mnohem závažnějším problémům. Eh, tím problémem je hlavně euro. Euro, eh, pardon, Řecko by mělo by tedy mohlo teď využít víc prostředků ale v podstatě tím problémem je to, že tato země má teď eh, měnu, která je mnohem silnější, než je skutečný reálný stav eh, ekonomiky této země. Takže to je vlastně taková, eh, takový výsledek bude vlastně nějaký. Dojde k předfinancování. Už jsem to říkal, už to říkali i ostatní kolegové. Máme obrovské problémy s platbami. A teď vlastně dáváme ještě mnohem více peněz v rámci toho předfinancování na programy, které vlastně vůbec ještě nevíme, zda, jak, jak budou, jak budou eh, prováděny. A přitom tím pádem oslabíme ostatní programy, které jsou v těch strukturálních fondech. Mm, zatím tam vlastně se počítá, že na konci roku 2015 tam bude stále ještě těch 20 miliard neuhrazených faktur, ale já si myslím, že nakonec ta částka bude ještě mnohem vyšší a ta eh, částka je opravdu velká. Já si myslím, že Tímto způsobem se problém Řecka vůbec nevyřeší a tím, že se, tam, že se to jaksi snažíme řešit, tak eh, to situaci ještě zhoršujeme, protože ta situace v tom rozpočtu bude ještě horší. Ehm, myslím si, že to úsilí komise nakonec přejde niveč a domnívám se, že Evropský parlament by se měl zamyslet, eh, jak raději třeba vyřešit tu otázku neuhrazených faktur, protože jak v Řecku, tak i v jiných zemích jsou firmy, které čekají na proplacení svých faktur a čekají už obrovskou, obrovskou, um, ehm, obrovskou dlouhou dobu. Takže já si myslím, že opravdu tato myšlenka není dobrá. To jsou ty hlavní důvody, proč se takto domnívám. Děkuji, prosím, pěkně, velice krátce, jako reakce. Ano, děkuji. Já jsem... Já jsem se připravoval také něco k tomu, co jsem eh, chtěla říct, k tomu, co říká komise takže chtěli jsme ehm, zlepšit eh, tedy otázku v oblasti rozpočtu a mysleli jsme si, že tyto iniciativy jdou dobrým směrem, tak také je ale mm, důležité říci, že ta kritika, která zde zaznívá, toho, že má dojít k určitému předfinancování, musíme si uvědomit, že rozpočet má být neutrální, jak už to také zaznělo. V oblasti eh, nebo v té otázce Řecka se snažíme vyřešit problém eh, toku hotovosti, cash flow. Už to také někdo se eh, řekl. Řecko nemá problémy s čerpáním, s plněním, s absorpcí, protože Řecko také již obdrželo určitou míru pomoci. Chtěli jsme zlepšit zejména administrativní strukturu. V minulosti také již byly tyto problémy a byly tam i problémy s spolufinancováním v oblasti eh, veřejného sektoru. Hmm, byly tam ty problémy s nesplacenými úvěry, to všichni víme. Eh, protože se eh, mělo čelit zastávající problematice. A rád bych ještě připojil jednu věc, kterou jsem měl říct už předtím. Přece jenom tady je nový prvek kondicionality týkající se likvidity, eh, který se týká toho, že tyto peníze, které jsou k dispozici pro to zálové financování, je použitelné pouze pro ty, kteří využívají fondy. Evropský parlament v tomto ohledu již schválil tuto záruku, protože ne vždy tomu tak bylo v minulosti. Co se týče otázky té miliardy neproplacených pladeb, jak by měly 2015-2016 být navýšeny, jak je to možné, že není možné proplácet ty platby. Já jsem se snažil vysvětlit, že na základě eh, plánu členských států na základě programu se přemístuje část pladeb z rok, nad rámec roku 2016 do následujících let a také pro staré programy určitý počet států přesunul eh, eh, záležitosti z roku 2016 na rok 2017. To znamená, eh, je to v souladu s cíly pladeb, ale naše hodnocení je, že zůstaneme v rámci těchto cílů plateb což nevylučuje, že pro rok 2015 na základě toho spoždění to, co mělo být 20 miliard, bude nižší. To nejsou, eh, znovu chci, není tedy vyloučeno, že ty eh, částky nebudou sníženy, protože mm, možná eh, se sníží ten počet těch neproplacených plateb. Děkuji vám mnohokrát. Dobře, takže 14. Eh, září já podepíšu ten dopis a budeme ještě diskutovat o jeho obsahu. Chci poděkovat komisi, chci poděkovat panu Frezovi. A teď, co se týče mého zpravodajství k tématu evropského semestru eh, vám eh, dám krátký přehled o tom, co navrhuji. Eh, zdůrazňuji tady mm, rozpočto, ten rozpočet pro evropský semestr, evropské fondy pro strategické investice, Eh, které jsou v souladu s přáním, které vyjádřila komise v roce 2014 a definovala ty základní páky pro rok 2015 eh, také rozhodnutí, ke kterým došlo v souvislosti s prostředky na, závislo, eh, na závazky pro 2013, 2014 až 2017 a Eh, pro financování Evropské iniciativy pro mládež. Všichni víme, že tady je naléhavost dodat perspektivu evropské mládeže v souvislosti s nezaměstnaností mládeže. A u příležitosti této zprávy eh, se snažím zdůraznit, do jaké míry eh, ta zpráva těch pěti předsedů týkající se hospodářské a měnové unie evropské potřebuje naléhavě urychlit práci. To je tedy zdůrazňování toho, co jsme tady říkali, že dnes dopoledne na zasedání koordinátorů. E, zabodoval jsem sem do toho návrhu určitou úvahu, jak by mohl vypadat fiskální rámec a rozpočtový rámec pro eurozónu. Připomínám, že autoři této zprávy navrhli e, mechanismus stability pro euro. Co to znamená? Bude tady tedy nezbytnost abychom se zaobírali touto problematikou a ožívali diskusi také tady v parlamentu, abychom nepřenechali pouze iniciativu radě. Také vítám schválení nařízení Evropského fondu pro strategické investice a zdůrazňuji tady roli, kterou hrál parlament pro minimalizování toho, oč hovořil Jose Manuel Fernández čili minimalizovat maximálně dopad financování toho Evropského fondu pro strategické investice. No, takže to jsem se snažil teď maximálně zestručnit, máte to písemně. Přeje si někdo pohovořit tomuto tématu, rád bych vám připomněl, že 10. září je lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů a budeme hlasovat 30. září a výbor Ekon se k tomu vysloví 13. října a na plenárním zasedání to bude eh, pojednáváno na třetím plenárním zasedání v říjnu, tedy ve Štrasburku eh, v bodu o evropském semestru. Nikdo se nehlásí o slovo. V tom případě můžeme přejít k dalšímu bodu a dám slovo panu Jensu Gajerovi. Ne, a kolegyni, aha týkající se eh, Evropskému fondu pro přizpůsobení se globalizaci. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Vidím, že po každé nás je méně a méně v každém bodě a proto budu velice stručná co do vysvětlení tohoto nového případu eh, prostředků z tohoto fondu. Je to další nový případ, který souvisí se s odvětvím výroby automobilů a týká se to Oplu. Všichni velice dobře víme, že prodej vozů v Evropské unii eh, se snížil v důsledku finanční krize. V Opelu došlo ke snížení o 39%, a když se podíváme na sídlo eh, Opelu v Bochumi, tak tady došlo k snížení výroby 55% a to samozřejmě ovlivnilo snížení počtu pracovníků a tudíž německé úřady zaslaly evropské mu parlamentu žádost o prostředky, týká se to 11 milionů eur které by Evropská komise sfinancovala ze 60%, což potom dělá odpovídající částku. Eh, tady byly splněny veškeré požadavky a proto pan Gajer tady to podává ve své zprávě, předkládá to k diskusi, ale navrhuje, aby rozpočtový výbor to schválil. Děkuji vám. Děkuji, paní Vana. Vielen herzlichen Dank. Děkuji vám. E, já bych chtěla jenom velice krátce doplnit, protože e, jsem v pracovní skupině pro fond globalizace ve výboru EMPL, že tato žádost je trochu předmětem diskuze, tak jako předchozí případ Aleo Solar, kde jde o to objasnit, jestli opravdu ty prostředky z fondu pro globalizaci, které mají být uvolněny, e, také náhodou nepodléhají nějakým zákonným předepsaným opatřením členských států, případně jestli je nenahrazují. V takovém případě prala EGF by to neumožňovala. V tomto případě, tak jako v případě Aleo Solar, je trošku sporné, zda v podstatě eh, jde o nějaké transferové prostředky na krátkodobou zaměstnanost, zda eh, se to netluče s nějakým zákonným opatřením. Takže se to o tom diskutuje. My k tomu podáme nějaké pozměňovací návrhy, abychom objasnili, že to bude probíhat v souladu s pravidly pro EGF. Děkuji. Nikdo jiný nežádá o slovo. Upřesňuji, že pozměňovací návrhy by měly být předloženy nejpozději do 15. září a hlasování na výboru bude 30. září. Nyní má slovo pan Fernández, který nahrazuje pana Rubiga ke druhé zprávě týkající se EGF Profort. Genk. Genk. Merci, monsieur. Děkuji za to, že jste opravil moji výslovnost. Genk. Eh, je eh, vou apresentar um relatório em nome do meu colega Paulo Rubik. Děkuji. Eh, já nyní budu hovořit jménem Paula Rybiga Tady to je v souladu s pravidly tento případ. Jde tady o zaměstnance, kteří přišli uh, o práci, pracovali ve 12 různých společnostech. Čtyři tisíce uh, pětset osob zhruba bylo propuštěno a celkový rozpočet je okolo 10 milionů eur a příspěvek z fondu by měl tvořit 6 milionů 268 564 euro. Tady je všechno zcela v souladu s předpisy a proto jsme pro mobilizaci EGF v tomto případě. Abychom tedy poskytli individuální asistenci všem těmto eh, zaměstnancům, kteří přišli o práci. svou práci přišli konec konců kvůli globalizaci a toto je Fond pro přizpůsobení se globalizaci. Děkuji, nemáte žádné připomínky, pan Depre? Uh, oui, monsieur président. Uh... Ano, pane předsedo. Já jsem novým zpravodajem ALDE eh, pro, k tomuto tématu. Nejprve upřesnění když jste hovořil o Dženku, já jsem vás opravil, protože Chenk to je vlámské město. Je to tedy město, které je ve Vlámsku a e, něco v nizozemštině to ch a ne g. Děkuji vám. E, e, pan kolega Fernandez e, už představil to téma, je to emblematická záležitost. E, protože to znamenalo velký zásah v belgickém regionu. Jedná se o montování automobilů ve Fordu a v současném kontextu nadměrné výroby automobilů v celé Evropě způsobuje ohrožení zaměstnanců s ředitelstvím Fordu a personálním ředitelstvím došlo k formální dohodě, že zůstanou zachovány pracovní příležitosti až do roku 2020. A to bylo podepsáno v roce 2010. V roce 2012 ředitelství potvrdilo svůj závazek zachovat zaměřenost do roku 2020, ale v říjnu oznámila zavření podniku absolutně zarážející brutálností to není zrovna nejprůmyslovější oblast Belgii a znamená to, že když 4 tisíce lidí eh, v tom podniku jako takovém přišlo o práci, znamenalo to, že práci ztratila celá řada subdodavatelů. A to mělo obrovský dopad na nezaměstnanost v regionu a hospodářská aktivita klesla v dotyčné provincii o více než dva body. A to samozřejmě velice postihlo zaměstnance, kteří velice dlouho pracovali eh, v tomto podniku a nemohli najít práci, protože, jak už jsem řekl, eh, není tady hodně průmysl, a tudíž nemohli najít práci. Proto tady vznikl tento problém a velice eh, děkuji kolegyně naší Sabal, protože ta výroba v G. Aha, chci říci naší kolegyni španělské, Eh, Španělsku se pokračovalo ve výrobě, ale španělští zaměstnanci projevili určitou solidaritu a kolegy, pan kolega Fernandeš o tom ví. Mm, takže vy ale podporujete to, co řekl pan zpravodaj. Ano, samozřejmě, dobře, v tom případě vám děkuji a jsme velice přesvědčeni o tom, že je třeba to schválit a budeme čekat až na hlasování. Uvidíme, jak to dopadne. A poslední bod se týká zpravodaje pana Novakova ke eh, zprávě fond, eh, financování prostředků z Fondu Solidarity vzhledem k pohromám a katastrofám v Bulharsku a Řecku. Благодаря господин председател. Děkuji za slovo, pane předsedo. Říká se, že hlas, hlas eh, lidí je hlas boží. Dnes nepotřebujeme ani tak slyšet hlas lidí, ale musíme spíše zapotřebí, aby někdo promluvil pro, ve prospěch lidí je důležité, aby se Evropská unie nesoustředila pouze na regulaci, na ta nařízení a směrnice. Evropská unie potřebuje solidaritu a solidaritu je třeba také ukázat eh, včas, když je zapotřebí. A jediná pomoc, která je skutečně dobrá, je pomoc, která je poskytnuta rychle. 16,3 eh, milionů eur byla velká škoda, která, ke které došlo v Bulharsku. Eh, došlo tam k záplavám, které zničily domy, divadla, školky, různá komunitní centra. Došlo také i k, k zničení kanalizačních struktur, bylo tam, bylo tam i úmrtí. Je to opravdu veliká, eh, veliká škoda. V Řecku došlo k škodě více než 400 milionů eur a v těchto obou zemích byly, uvožně, byl, bylo vlastně, um, byly uvolněny 4% v rámci předfinancování. Ať už navštívíte jakékoliv části těchto zemí, tak je důležité, aby lidé více pocitovali to, že patří do Evropské unie, abychom přiblížili Evropskou unii lidem. Hovoříme zde teď o katastrofách, k nimž to šlo v Řecku a v Bulharsku. Ale když dojde k podobné situaci, tak bychom vždy měli pomáhat, měli bychom těm lidem poskytovat peníze během půl roku členské státy musí pomáhat včas. Takže když eh, je zapotřebí, aby nedocházelo ke spožděním, platbách. Já nerozumím tomu, proč to nefunguje. Chtěl bych požádat všechny kolegy, aby podpořili tuto zprávu. Jde o to, aby ta pomoc Řecku i Bulharsku byla uvolněna co nejrychleji. Jsou to obě země, které byly postiženy přírodními katastrofami a v budoucnu, až dojde k podobné situaci, bychom také měli postupovat co nejrychleji a také uvolňovat tyto peníze co nejrychlejším způsobem. Děkuji vám mnohokrát, pane zpravodaji, za váš přesvědčivý projev a ty platby musí být skutečně urychleny co možná nejrychleji, protože tady byla dohoda k této orientaci. Dobře, tím pádem jsme uzavřeli program našeho zasedání. Máte ještě něco do bodu různé? Není tomu tak, takže bych vám rád oznámil, že přítní zasedání naší schůze 14. a 15. září v Bruselu. Ukončuji zasedání.